Good afternoon. I declare the... Dobré odpoledne, tímto zahajuji naše zasedání. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla poblahopřát vám všem za to, že jste byli zvoleni nebo opakovaně zvoleni a no, opravdu vám také blahopřeji k tomu, že jste si vybrali tento vynikající výbor, protože si myslím, že v příštích pěti letech tady si spolu užijeme um, spoustu zajímavých věcí. Uh, Web streaming probíhá, máme hm, všechny jazyky k dispozici, ale prosím, ujistěte se, že máte volební eh, karty. Dnes máme vytvořit, utvořit byro tím, že zvolíme předsedu a místopředsedy a nejprve zvolíme předsedu výboru a poté budeme volit místopředsedy výboru. Ráda bych eh, nyní uvedla jména náhradníků v hlasování za EPP Andrej Novakov, který nahrazuje Petry Sarvama, Zelení Mikuláš Peksa, který nahrazuje Michal Rivázy, ehm, Daniel Freund nahrazen paní Taubel, Zague, Konstantinos Arvanitis, který nahrazuje Omar, pana Omarží, pokud jsou zde ještě nějací jiní náhradníci, Musíte nás informovat, musíme to vědět. Obnovená Evropa, Katerin Ček, která nahrazuje paní Ričí. Dobře, děkujeme. Ještě někdo další? Předtím, než začneme hlasovat, musím být o tom informována. Ověřila jsem kvórum, máme platné kvórum, bylo dosaženo. A v tuto chvíli bych ráda, abychom nominovali kandidáta na eh, pozici předsedy. Madam Chair, I would like to... Vážená paní předsedkyně, na předsedkyni tohoto výboru bych rád navrhl Moniku Holbary, je velice zkušená a nadšená poslankyně Evropského parlamentu. Jsem velmi eh, potěšen a hrdý na to, že ji mohu představit zde na tuto nominaci v tomto výboru. Děkuji. I just need first to ask if Musím se nejprve Moniky zeptat, zda s tím souhlasí. Ano, souhlasím, dobře. Mimo mikrofon. Již jsem ověřila, že kandidátka je plnoprávnou členkou našeho výboru a jsem si jistá, že jste vyplodila prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení eh, k řádnému chování. Stalo se tak, ano, dobře, děkuji. Pokud eh, nemáte žádné další návrhy, navrhuji, abychom zvolili předsedkyni aklamací. Congratulations, Monika, please. Eh, děkujeme, Moniko. Pojď eh, si se prosím usadit na své místo. Přeji mnoho štěstí během dalších pěti let. Uh, Vážení kolegové, nejprve bych vám chtěla vřele poděkovat a chtěla bych vás ujistit a přislíbit vám, že se pokusím být předsedkyní um, podle svých nejlepších schopností a pokud budete mít nějaké stížnosti nebo pocit, že bych něco mohla dělat lépe, dejte mi prosím vědět. Pokud si budete přát něco se mnou prodiskutovat, tak vězte, že jsem vždy otevřená diskuzi eh, s vámi a velmi vám děkuji za to, že jste mě zvolili předsedkyní tohoto výboru. Je to pro mě velká čest. Nyní bychom měli pokračovat. Čeká nás další hlasování. Musíme zvolit místo předsedy. Mohu pokračovat anglicky nebo německy. Dosáhli jsme kvóra, to jsme již ověřili. A nyní bych se zeptala, jestli došlo k nějaké změně, pokud jde o náhradníky. Není tomu tak. To stejné předtím vysvětlila i kolegyně Martina. Dobře, tady bereme na vědomí poznámku, která byla mimo mikrofon. E, dále bych vás chtěla vyzvat, abyste nám sdělili nominace na e, místo předsed, druhého místo předsedu našeho výboru. Děkuji, blahopřeji vám k vašemu zvolení. Jmenuji se Claudio Manda, jsem koordinátorem za SND a je mi potěšením, že na pozici prvního místopředsedu eh, mohu navrhnout naší eh, kolegyni Isabel eh, Garcia Munoz. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Hra paní kolegyně Munoz, přijímáte tuto nominaci? Será un placer, lo acepto. Akceptuji. Ähm, Děkuji mnohokrát. Jste řádná členka tohoto výboru a stejné otázky, které byly položeny mně, eh, chci položit vám. Také jste prohlášení ohledně finančních zájmů a také prohlášení v souvislosti s kodexem s přiměřeným chováním jste také vyplnila? Ano tak eh, potom eh, bychom eh, provedli volbu aklamací, jinak jestliže s tím nemáte problémy, tak bychom to mohli provést aklamací. Blahopřeji své kolegyni a poprosím ji, aby přišla k nám na podium.

Hovořím za sociální demokraty a je mi velkou ctí a potěšením navrhnout naši kolegyni Kateřinu eh, Kiniči. Je navržena Katarina Kineči. Máte ještě další návrhy? Prosím, pan Šále. Ano, jménem skupiny IAD navrhuji kandidatury pana Adinolfiho. Äh, Druhý návrh zní äh, Adi Nolfi, kolega Adi Nolfi. Vzhledem k tomu, že máme dva kandidáty, tak äh, se musíme nejdříve zeptat, zda přijímáte kandidaturu nejdříve Katarina Kniči. Ano, akceptuji. A kolega Nolfi. Ano, přijímám. Vzhledem k tomu, že máme dva kandidáty, musíme oběma kandidátům také položit otázku ohledně prohlášení o finančních zájmech a potom eh, také kodex eh, o přiměřeném chování, zda toto řádně vyplnili nejdříve Katarín. No, <laughs> já jsem vše předložila v souladu s postupem a kolega Adinolfi. Ano, rovněž vše jsem předložil. Tím oba kandidáti splňují eh, patřičné předpoklady. A protože jsou to dva kandidáti, tak provedeme volbu tajným hlasováním, eh, tak jak to vyžadují pravidla. Eh, všichni souhlasí s tím, že hlasování provedeme elektronickou kartou Vycházím z toho, že tak, také já a moje kolegyně si musíme své karty nejdříve vyzvednout. Vielleicht ist es sinnvoll, zunächst einmal Možná by to dávalo smysl, kdybychom si to nejdříve vyzkoušeli, zda hlasování funguje. E, některé kolegyně, někteří kolegové jsou noví v tomto výboru, tak každý má jeden jediný hlas. Podle toho PP e má sedm hlasů, sociální demokraté mají šest hlasů, e, Nová Evropa má e, čtyři hlasy, Zelení mají tři hlasy, ID má tři hlasy, ECR má tři hlasy, UNTL mají dva hlasy a Noneskry, čili nezařazení, mají také dva hlasy. Volba se provede tedy takto. V prvním eh, kole eh, to bude kandidát, eh, který bude mít absolutní většinu odevzdaných hlasů, který se skládají z těch kandidátů, které byly vydány pro toho, dány tomuto kandidátovi. Ve druhém kole volby ten kandidát, který dostal většinu hlasů, které se skládají výlučně z hlasů, který byl dán každému kandidátovi. Přičemž při rovnosti hlasů kandidát kandidát je zvolen ten, který, byl, který je věkově starší. Takže nejdříve uděláme ten test hlasování. Nevím, jestli tady máme opět Monsia Cavalier nebo Filipa Kolence, nebo kdo bude tentokrát zvolen. Je to pouze test, takže nejlépe prostě Levý, eh, levé tlačítko je eh, zelené, je pro, eh, střední tlačítko je zdržení se hlasování a na pravé straně je proti. Takže paní Walter mě říká, že bychom měli prostě to hlas, odhlasovat, zkusit to. Takže prosím, hlasování je zahájeno. Já jsem pro volné pivo, takže bylo, jestli budeme hlasovat pro volné pivo nebo zaplacené. So, die Wahl ist geschlossen. Hlasování je u konce. 21 pro eh, pivo zdarma, takže pořádku. Teď bychom eh, přistoupili k skutečné volbě, takže eh, zelený, zelené tlačítko. Eh, vzhledem k mm, tlačítku, teda k abecednímu seře, mm, takže zelený tlačítko, prosím, Adinolfi podle abecedního pořádku, červené tlačítko Katarine Kniči. Je to vše, pro všechny srozumitelné? Zdržení se hlasování nebude zohledněno. Dokud eh, je hlasování otevřeno, můžete ještě měnit eh, mezi eh, zeleným a červeným tlačítkem. Žádné korektury po ukončení hlasování možné nejsou. Takže aby to bylo jasné, protože potom třeba ještě přijde otázka, že se někdo spletl, takže to není možné při tomto způsobu hlasování. Zelená je pan Adinolfi a červeně je Katarina Kiniči. Tím mm, zahajuji hlasování. Die Wahl ist geschlossen. Hlasování je ukončeno. Pro kolegyni Katarina Keniči bylo 18 hlasů, pro kolegu Adinolfiho 7 hlasů. Katarina eh, eh, Keniči, kolegyně, je nyní tímto zvolena. Má absolutní většinu. Katarina, eh, dovolím si tě požádat, aby si se k nám připojila. Dostáváme se nyní k volbě třetího předsedy nebo třetí předsed, místo předsedy a prosím o vaše návrhy. Jménem skupiny Renew je, eh, představuji kandidaturu paní Martiny Dlabajové. Ich sage es jetzt einfach im Kurzen, weil to řeknu teď stručně, protože to dlouhé jméno to opět eh, zmotám. Takže milá Martino, ty jsi navržena. Eh, máme další návrhy. Takže bych se zeptala Martiny, zda stejně jako ostatní kandidáti eh, také vyplnila ten dotazník ohledně finančních zájmů a také kodexu přiměřeného chování. Ano. A druhá otázka, zda vůbec souhlasíš s kandidaturou. Ano. Takže otázka, mohli bychom volit aklamací, bylo by to v pořádku, tak musíte zatleskat. Martino, prosím, přijď k nám. jetzt müssen wir Ja, jetzt müssen wir So, aufgrund der jeweiligen... Podle současných postupů zde máme nyní čtyři silné ženy a nyní musíme rozhodně zvolit nějakého muže. Tady dostáváme se k volbě eh, čtvrtého místo předsedy a prosím o vaše návrhy. Tomáš Dechovský. Vážená paní předsedkyně, blahopřeji všem ženám. Já si myslím, že je opravdu velmi pěkné, že budeme mít eh, v předsednictví tohoto výboru velmi silné ženy a v tuto chvíli bych rád navrhnul velmi silného muže, tam, Tamáš Deutsch, pět let působil v tomto výboru a to pracoval velmi tvrdě, je Eh, to neutrální osobnost a velmi se zaměřuje eh, na hledání řešení. Velmi tvrdě pracoval na otázce potírání korupce v mnoha zemích. A já budu velmi potěšen, pokud pro ně budete hlasovat. Jsou nějaké další návrhy? Není tomu tak? V tomto případě se nejdříve ptám Tamáše Dojče, zda eh, akceptuje jmenování. Nejdříve se budu ptát tedy na to jmenování a pak dále. Akceptujete tedy kandidaturu? Ano, akceptuji. Předsedkyně, a co se týče prohlášení o finančních zájmech a kodex vhodného chování, eh, vyplnili si to odpovědně? Ano, samozřejmě, jak jsem předložil veškeré dokumenty, a proto prosím o slovo tedy nyní kolegu Manda. Să fiți de acord să avem uh, my bychom uh, rádi uh, za SND požádali o tajné hlasování, pokud jde o tohoto kandidáta. Je tady žádost o tajné hlasování, proto tady budeme hlasovat elektronicky, pokud s tím takto SAD souhlasí. Potřebuje někdo ještě testovací kolo hlasování? Nejdříve ještě prosím o to, kdo souhlasí s návrhem, abychom hlasovali tajně. Kdo je pro žádost o tajné hlasování? Potřebujeme minimálně šest členů výboru, které s tím budou souhlasit. V opačném případě není možné provést tajné hlasování. Ano, je to více než šest členů a proto budeme hlasovat elektronicky. Zelené tlačítko znamená, že jste pro kandidáta, červené znamená, že hlasujete proti kandidátovi. Pokud se někdo zdržel, toto nebude sčítáno. Nebude to bráno v potaz. Přejete si nejdříve testovací kolo? Ne. Ještě vám musím připomenout eh, pro forma jako před chvílí, že v případě omylu, pokud se zmíníte, můžete to skorigovat pouze během hlasování a ne po hlasování. Je to tedy stejný způsob jako před chvílí a tímto zahajuji hlasování. So, damit darf ich den Wahlvorgang für geschlossen. Tímto prohlašuji hlasování za ukončené. 11 hlasů pro, 6 hlasů proti, 3 členové se zdrželi, to ovšem neplatí. Celkově jsme měli 20 hlasů. Tím Tamáš Deutsch získal absolutní většinu. Prosím, Tamáši, doplň nás zde za předsednickým stolem jakožto poslední člen našeho byra.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 Nejdříve děkuji všem, že se nám podařilo tak rychle eh, se vypořádat s hlasováním a byla bych velice ráda, kdybychom zde, jakožto členové výboru pro kontrolu rozpočtu, Eh, odváděli naši práci velice angažovaně, neboť náš výbor si vydobil skutečně skvělou reputaci během minulých let a já bych jakožto předsedkyně společně s mými místopředsedy eh, byla velice ráda, kdyby se nám podařilo toto dobré dědictví, toto dobrou pověst převést i do budoucnosti, pokračovat v ní dál a přeji si velice dobrou spolupráci, jak jsem mi říkala, vždy budu otevřená vůči vašim podnětům, budu vás vždy k dispozici, budu naslouchat všem, každý dostane k dispozici mé číslo na můj mobil, pokud bude někdo mít nějaké problémy či obavy, jak říkám, jsem vám k dispozici a doufám, že všichni mý předsedové a místo předsedkyně, kterým srdečně blahopřeji ke zvolení, budou postupovat stejně. Já vám mnohokrát děkuji, přeji vám krásný zbytek dne. 24. července bude první zasedání, tam jež bude Evropská komise, Evropský účetní důr a také náš Eh, naše vědecká služba, budou přítomni a vysvětlí nám veškeré úkoly, které před námi budou a obsahy, kterým se budeme věnovat. Já děkuji mnohokrát za účast na dnešní schůzi a ještě jednou děkuji za vaši vynikající disciplínu během procesu hlasování.